dokumentům. Předávám slovo paní zpravodajce, máte čtyři minuty. Yes, thank you. Děkuji vám, pane předsedo. Jsem velice ráda, že máme možnost krátce se zde vyměnit názory k tématu transparentnosti. Nejprve se dovolím drobný citát z jedné eh, z jednoho oblíbeného seriálu Ano, pane ministře, pan eh, Humphrey říká premiérovi otevřená vláda, svoboda informací, vždy musíme říkat velice svobodně tisku vše, co si sami můžou velice jednoduše někde najít. A to je přesně ten přístup evropských institucí v současné době. Vážení kolegové, všichni víme, že důvěra občanů je na historickém minimum. Jedná se tedy o ten správný okamžik, kdyby Evropské unie, Evropské instituce měly začít fungovat transparentněji a vzbudit v občanech větší důvěru. Je důležité, abychom se zasadili o kulturu transparentnosti, protože po půl století proces evropské integrace byl řízen diplomaty a úředníky, kteří odváděli mnohdy skutečně vynikající práci, ale to je otázka minulosti. Diplomaté pracují diskrétně, často utajeně a nech, směřují k otevřenosti, ale my jsme dnes politickou unii, Evropou občanů a ta si žádá transparentnost jako klíčový prvek naší práce. Ještě než se podíváme na podrobnosti, zprávy, která byla schválena výborem pro občanské svobody, o které se bude zítra hlasovat, tak jenom krátce k alternativnímu návrhu na usnesení ze strany EPP. Ten mě překvapuje protože se zdá, že se nesnaží posílit transparentnost, ale naopak ji omezit. Je to pro mě překvapivé, protože i v EPP jsou poslanci, kteří pocházejí z tradičně transparentních otevřených zemí. Jsou to poslanci ze zemí, které se nejvíce zasadily v Evropské unii o transparentnost. Když si ovšem přečtete, já myslím, že to je bod odůvodnění C v usnesení EPP, zdá se, že příliš dobře nesmýšlejí o inteligenci evropských občanů, protože zde uvádějí, že proces legislativního rozhodování je velice složitý, komplikovaný, sestává z celé řady přípravných, důvěrných dokumentů, které jsou naprosto zásadní pro legislativní proces, jako kdyby říkali, nedělejte se s tím starosti, milí občané, my to za zavřenými dveřmi všechno za vás vyřešíme. Dále cituji, eh, zase ano, pane premiére, ano, občané mají přece právo vědět a Sir Humphrey reaguje, ne, ne, mají právo zůstat v nevědomosti, protože informace vedou jenom k pocitu viny tak to možná obstojí jako televizní komedie, ale nikoliv jako práce poslanců v Evropském parlamentu a práce evropských institucí. Takže je potřeba revidovat nařízení 1049-2001. Eh, pro revizi je zpravodajem pan Kašman. To je naléhavá záležitost a je důležité, aby komise a rada přestali pokrok v této věci blokovat. Další věc, transparentnost musí být základním pravidem a utajování musí být výjimkou. Přitom dnes je ta situace přesně opačná. My jsme představili praktická doporučení, například, že by každá evropská instituce, včetně parlamentu, jmenovala úředníka pro transparentnost. Máme celou řadu úředníků, tak bychom jednoho mohli vybrat, aby dohlížel na to, že zde vzniká kultura transparentnosti. Za druhé, Máme rozsáhlé zkušenosti s žalobami u soudu a proto si myslím, že je třeba zjednodušit postupy pro eh, odvolání v případě zamítnutí přístupu k dokumentům. Není možné zatěžovat soudy eh, s dlouhavými žalobami, které se táhnou roky. Omlouvám se, pane předsedo, již budu končit. Na závěr chci ještě říci, že potřebujeme lepší postupy pro utajování dokumentů a pro zasedání za zavřenými dveřmi. Teď je ten proces eh, v podstatě náhodně nastavován a záleží na úřednících, jak se rozhodnou. Chceme legislativu, která bude jasně stanovat kritéria pro utajování dokumentů a eh, organizování zasedání za zavřenými dveřmi. Děkuji. Pan předseda, děkuji paní zpravodajce. Nyní má slovo paní Koraca Bild. Grazie, Presidente. Public access to document is essential to enhance citizen trust in our work. Děkuji, pane předsedo. Přístup k dokumentům je základ Občané mají právo vědět, jakým způsobem se o nich rozhoduje a je třeba, aby jim byly skládány účty. Potřebují vědět, jakým způsobem jsou jejich peníze alokovány a vydávány. Eh, je to těžší v současné době aby byla politika transparentní, otevřená. Náš parlament je v čele právě těchto snah, většina našich rozprav je veřejná na internetu, ale musíme učinit ještě více, musí se to týkat i ostatních evropských institucí a tak apeluji na komisi a na členské státy a na radu, aby pokročili v zajištění veřejno, přístupu veřejnosti ke všem eh, dokumentům. Otevřeme naši dveře takže eh, umožněme občanům, aby se cítili, že jsou součástí tohoto společenství, jestliže rozhodujeme za ně demokratickým způsobem, tak pojďme to činit prostřednictvím eh, ještě demokratičtější Evropy. Děkuji paní Bild a nyní pan Michael Kačman. Thank you, President. Can I congratulate... Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat Sofii za vynikající práci. Ta navazuje na přeskum, kterého jsem se chopil jménem parlamentu. Navzdory kompromisům, které musel parlament eh, učinit, je věc eh, na radě a na komise zablokována. Nicméně eh, doufám, že díky zprávě Sofie, která jde trochu dále, avantgardnější, vyšleme řádný signál radě i komisi, že Evropský parlament nechce udělat žádný krok dozadu ani stranou, naopak navyšuje tlak na transparentnost. Je to skutečně obrovská ostuda, že někteří poslanci EPP se snaží tuto zprávu podkopávat, stejně jako můj eh, přeskum, protože my přeci potřebujeme větší transparentnost eh, a reaguji eh, na ty kritiky. Čeho se bojíte? Čeho se bojíte, když jde o zapojení evropských občanů? To je jako kdybyste se bráli demokracie. Pokud se jí bojíte, tak si najděte jinou práci, protože demokracie přece vychází z osobní odpovědnosti. A ještě chci říci, že je potřeba zaměřit se na jeden velice důležitý problém a to je zátěž pro neziskové a nevládní organizace, pokud jde o přístup k informací, což je podkopává možnost jejich eh, fungování a já předkládám alternativní návrh usnesení proti usnesení EPP. Děkuji. Děkuji, pane Kašmane. A předávám slovo paní Svica. Hvala vam lijepo prethodnicima da je povjerenje građana na vrlo nízké Děkuji. Je pravda, že důvěra občanů je velmi nízká a proto je transparentnost potřeba. Ale potud, pokud vím, v členských zemích existují zákony o právu na informace a podle tohoto práva na informace občané mají přístup ke všem dokumentům a já doufám, že tomu tak je. A je tomu snad tak i na evropské úrovni. A já si myslím, já doufám, že i nadále občané budou mít přístup ke všem zákonům a budou vědět, jakým způsobem jsou veřejné prostředky vynakládány. Je to nezbytné, je to jediná cesta, jak více zapojit občany, aby cítili, že eh, se, jsou tedy také zapojeni a je mm, a díky tomu také třeba přijdou k volbám jsem přesvědčena, že tomu tudy vede jediná cesta. Děkuji a nyní pan Kelly. Pane předsedo, to je velice zajímavé téma a v Evropě, ve které žijeme, eh, občané právem žádají více informací, větší transparentnost, lepší přístup k dokumentu, především eh, mají větší jaksi zájem o Eh, získávání těchto informací. A primárně to musí mm, jak si se týkat eh, všeho, čím se zabýváme v Evropském parlamentu, ale také i v jiných institucích, jak tady již hovořili předřečníci, eh, hovořili o hlasování EPP Eh, já poté, co jsem si přečetl jejich komentáře, oni chtějí rozlišit mezi přístupem k dokumentům a, a přístupu k procedurálním otázkám. To jsou odlišné dvě věci, to bude zřejmě potřebovat ještě další projednávání, ale eh, jestliže hm, se tady společně shodneme na tom, co je transparentnost a jaké dokumenty jsou k dispozici a mají být k dispozici, tak to bude ku prospěchu občanů. Děkuji. A nyní pan Picola. Transparentnost je rezultáta těla javné javne to je javná dostupnost informace. Transparentnost veřejných státních orgánů. To je základní podmínka pro lepší komunikaci s občany a lepší efektivnost. Právo na informace je právem, eh, které potřebuje každý občan, především přístup k dokumentům, je eh, eh, samozřejmě ovšem na úkor soukromí, ale tady hovoříme o evropské úrovni a neměli bychom hovořit o, nebo se, eh, o, o, o vytváření nějakých obskurních pravidel. My bychom měli budovat společnost vzdělaných občanů, kteří budou řádně informováni a pomoci jim rozhodovat se eh, na základě tedy informací, které mají k dispozici a ten náš systém musí být transparentnější a takovou společnost bychom měli podporovat. A nyní paní Tomasič. Děkuji. Mohu podpořit tuto zprávu, neboť si myslím, že není možné dělat kompromisy, pokud jde o zásadu transparentnosti. Práce veřejných institucí způsob jejich financování, rozsah jejich financování, to vše musí být k dispozici evropským občanům, jimž se odpovídáme, ale je ironické, že parlament chce schválit usnesení z vlastní iniciativy a dělá tak pouze dva týdny poté, co jsme hlasovali pro rozšíření uplatnění článku 147 eh, jednacího řádu, kdy eh, je vlastně faktem, že chorvačtí občané mají teď ve svém jazyku k dispozici méně než 50 evropské legislativy. Chci požádat, aby eh, se změnila tato situace, kdy chorvačtí občané nemají plný přístup k evropským dokumentům ve svém vlastním jazyce. Děkuji, říká pan předseda. Nyní má slovo paní Somr. Vážený pane předsedo, také EPP požaduje transparentnost. Za to jsme se vždy zasazovali, ale transparentnost eh, musí se zastavit tam, kde, eh, jsou, eh, kde je ohrožena ochrana dat. To jste vždycky požadovali, mm, pane Krašman. Ostatně ve, vašem, ve vaší zprávě, kterou jste připravoval před lety, se vám to nepodařilo mm, dořešit. Ostatně pravděpodobně nyní opustíte parlament. Podobně je to také u přístupu k dokumentům a k řízení. Ano, to řízení je velice složité a je pravda, že tam nastupuje fáze, kdy není možné eh, to zveřejňovat. Jsou to trialogy. Paní zpravodajko, vy jste eh, nikdy zřejmě se neúčastnila trialogu. Eh, víte, že pokud byste tam otevřela brány, tak by se tam dostali lobbysté. Vy byste chtěla, aby vlastně byla ohrožena ochrana osobních dat. Eh, chcete eh, vlastně zveřejňovat i interní procesy, interní řízení. To prostě jde příliš daleko. A jde o to, abychom tady neohrožovali osobní data zaměstnanců. Vy máte absolutní požadavky. Vy jste se vůbec nesnažila jednat s EPP. Naopak. Eh, byla jste ovlivněna kolegou Cashmanem, který vlastně eh, psal tuto eh, zprávu, proto EPP e připravila usnesení, které podle našeho názoru zpracuje tyto věci lépe. Paní Somer, chcete zareagovat na dotaz paní Intveld? Yes. Dobře, tak prosím. Já chci nejprve říci, že nejsem ráda, že pan Cashman nás opouští po 15 leté úžasné práci. Za druhé, hovořila jsem s EPP a podpořila jsem několik kvalitních pozměňovacích návrhů paní Koraca Bild, ale chci se vás zeptat, nemyslíte si, že samotní občané jsou nejlepšími soudci toho, jaké informace by měli mít eh, k dispozici a jaké nikoliv. Proč eh, odmítáte otevřenost. Neznamená to, že všechno bude k dispozici, ale v tuto chvíli se zdá být eh, to zásadní standardní pravidlo utajování. Navíc mám i zkušenosti s žalobami, kde jsem žádala větší spravedlnost u, u soudu. Co si o to myslíte, paní Somer? Prosím, paní Somer. Můžete odpovědět. Paní kolegyně, 15 let jsem členem tohoto parlamentu a já jsem jednala na těch nejtěžších eh, trialozích. Byla to velice sporná témata a byla tam velká účast lobbystů, takže vím přesně, o čem mluvím. Jistě, že byste akceptovali návrhy ze strany Koraca Bild za EPP. Proč? Protože to je kolegyně, která sdílí váš názor. Ale co se týče ostatních pozměňovacích návrhů EPP, s ty jste vůbec neřešila. A to, co jsem řekla, je v pořádku. Vy máte prostě absolutní požadavky. A zapomněla jste na mm, jistá jiná moudra. Protože eh, se říká, ano, pokud je to možno, tak můžeme zveřejňovat, ale ne vše můžeme zveřejňovat. I give the floor. Děkuji, nyní předávám na závěr eh, slovo panu komisaři Borgovi. Pane předsedo, vážení poslanci, chci poděkovat paní zpravodajce, paní Intveld, za to, že zdůraznila význam zásady transparentnosti, která má umožnit demokratické zapojení a také větší důvěryhodnost evropských institucí. Je to společnou odpovědností Rady, parlamentu a komise zajistit řádnou transparentnost evropských institucí. Tato sdílená odpovědnost se týká také jednoho z nejdůležitějších nástrojů v této oblasti, což je právo na přístup k dokumentům, jak eh, o tom hovoří eh, nařízení o přístupu k dokumentům. Rostoucí počet dokumentů na základě žádostí evropských občanů je nyní k dispozici. Komise například eh, zpracovala 6 000 žádostí ročně pokud jde o přístup k informacím. To znamená, že občané v této oblasti stále častěji svého práva využívají a počet e, žádostí o přístup k dokumentům roste. Například čtyři z pěti žádostí se objevují e, v první e, fázi legislativních procesů. Komise chce provádět řádným způsobem legislativu o přístupu k dokumentům, co možná nejefektivněji. Uvědomujeme si samozřejmě také judikaturu Evropského soudního dvora, která se postupně vyvíjí a o které hovořila také paní zpravodajka. Paní zpravodajka klade velký důraz na eh, trialogy. Vzhledem k roli trialogu v legislativním procesu je zjevné, že to je především odpovědnost spolu zákonodárců najít správnou míru transparentnosti v této oblasti. Komise podporuje ten cíl, aby za legislativní proces byl transparentní a také pochopitelný, nicméně je třeba nastavit rovnováhu mezi transparentností a efektivitou zákonodárného procesu. Jak řekla paní Intervelt, komise společně s radou a parlamentem může zarevidovat zprávu, která se týká přístupu k dokumentu, tak aby ty dokumenty byly eh, srovnatelnější. Pokud jde o revizi tohoto nařízení, komise otevřena další diskuzi s parlamentem i radou. Děkuji vám, pane komisaři. Končím tuto diskuzi. Hlasovat budeme zítra v poledne. A nyní postupujeme dále na programu jednání. Dalším bodem je zpráva pana Valensy o činnosti petičního výboru v roce 2013. Dávám slovo panu zpravodaji na